colleagues please be seated those who, who would like to leave the chamber please kolegové kteří chtějí eh, ze sálu odejít prosím učiňte tak urychleně a já s radostí mohu zahájit další bod na našem pořadu jednání. Vítám eh, velvyslance Andris Pelše, zástupce Lotyšská. pro výbor pro výbor pro politiku a bezpečnost, který se dnes účastní přípravného zasedání před červnovou radou, která se bude věnovat SBOP. Téma našeho dnešního zasedání je změněné bezpečnostní prostředí a nové výhledy pro SBOP. Vlastně bych měla říci, že se jedná o rychle se měnící prostředí, protože ty změny jsou tak dynamické, situace je tak dynamická, že si vyžaduje naši pečlivou pozornost. A vítám také vojenského poradce lotyšského zastoupení v NATO a EU. Pane velvyslanče, máte slovo. Máte dlouhý den, my jsme zahájili včera odpoledne a již teď máme za sebou dlouhý den jednání, ale přesto je důležité se zamyslet nad vývojem událostí a nad plány vylepšit SPOP před červnovou radou. Děkuji paní předsedající, vážení poslanci parlamentu, dámy a pánové. Já bych nejprve rád stručně pohovořil o událostech za posledních šest měsíců během lotyšského předsednictví v rámci SPOP a také v pracovních skupinách, které, kterým Lotyšsko mělo tu čest předsedat a potom rád případně odpovím na vaše otázky. Lotyšsko zahájilo své předsednictví asi v nejnáročnějším eh, období po ukončení studené války vinou tedy kroku Ruska v Ukrajině a také okupací a ilegální anexí Krymu, což ovlivnilo i e, plány aktivit SPOP a e, orgány mé země se museli s těmito výzvami vypořádávat. K tomu přistupuje rostoucí nestabilita na Blízkém východě a severní Africe, také zhoršuje situaci bezpečnosti v tomto regionu a, a, a umocnila příliv imigrantů z této oblasti. Eh, v uplynulých eh, dvou letech tedy eh, vidíme rostoucí nestabilitu jak na našem, naší jižní, tak na naší východní hranici. Podívejme se na těch šest měsíců pomocí plánu práce našeho výboru, výboru pro bezpečnost a dalších orgánů. ta eh, agenda SBOP se neustále proměňuje a reaguje na eh, aktuální potřeby. Řeknu vám takový krátký příběh. Máme jednoho člena našeho výboru, který se snaží vždycky odhadnout eh, deset nejdůležitějších událostí na další rok pomocí Eh, pomocí eh, tady takového průzkumu a eh, většinou se tak z poloviny strefí. Ale z tohoto důvodu ty plány v oblasti bezpečnosti a obrany byly značně ovlivněny i terorismem a migrací. Ku příkladu 18. května ministři obrany a bezpečnosti se rozhodli eh, zabránit eh, pašerákům lidí eh, ve středozemním moři a pomoci chránit životy na moři. Ta síla námořní byla tedy ustavena, nebyla ještě přímo spuštěna, to ještě podléhá dalším jednáním. Mimo toho je vysoko mezi našimi prioritami, nebo bylo zvláště eh, pro Lotyšsko, byla, byla spolupráce partnerství NATO-EU i s USA a partnerství Evropské, Evropského vojenského partnerství a spolupráce jeho zlepšení. Eh, zde si samozřejmě uvědomujeme, že eh, úspěšná SPOP závisí na dostupnosti Eh, i eh, bezpečného kyberprostoru. Proto od samého počátku našeho předsednictví jsme uvítali eh, nový rámec kybernetické bezpečnosti EU jako nový krok i zlepšení této situace v rámci SBOP a v členských státech. Během předsednictví jsme uspořádali konferenci v Německu o kybernetické bezpečnosti, abychom zajistili následné kroky v provádění Eh, politického rámce pro kybernetickou eh, bezpečnost. Také jsme podpořili Evropskou obranou agenturu eh, v provádění strategie kybernetické bezpečnosti. Debatovali jsme o propojení vnitřní a vnější bezpečnostní dimenze, o hybridních otázkách, hrozbách to bylo určeno kontextem bezpečnostní situace a přípravami nadcházejícího setkání Evropské rady příští týden. Ve všech těchto oblastech jsme byli svědky určitého pokroku. Někde většího pokroku než jinde, ale ta potřeba reagovat na hrozbu na jihu a východě, eh, to bylo zcela zřetelné během celého lotyšského eh, předsednictví a vedlo to k lepšímu pochopení, jak by měla Evropa dále postupovat a že by Evropa měla zůstat konkurenceschopná v této situaci. Teď probíhají přípravné práce na Evropskou radu. Její část se bude zabývat i tedy otázkou bezpečnosti a obrany. Je potřeba se dále věnovat i obnovené strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie a i nové eh, bezpečnostní dimenzi zahraniční politiky Evropské unie. A očekáváme, že vysoká představitelka dostane úkol toto vypracovat. A co je nesmírně důležité, Eh, sledovat propojení mezi těmito dvěma strategiemi, tedy vnitřní a vnější bezpečnostní hrozby, eh, jejich, rozdíly mezi nimi se stále stírají a musíme zachovat tedy i pokrok provádění závěru Rady z roku 2013. E, efektivita a vizibilita SBOP se bude zvyšovat, její rozvoj se bude zdokonalovat a evropský obraný průmysl bude dále posilován tak, jak stojí v závěrech Rady z května 2013. 15. Ve stejných závěrech také stojí, že Rada vyzývá vysokou představitelku k úzké spolupráci s Evropskou branou agenturou a s dalšími orgány komise a ke konzultaci s členskými státy a do konce roku 2015 prezentovat společný rámec s uskutečnitelnými návrhy eh, k řešení hybridních hrozeb. Takže očekáváme vypracování tohoto rámce do konce tohoto roku. Domníváme se, že jedním z nejdůležitějších imperativů, eh, které vyplývají ze současné bezpečnostní situace v Evropě. Tyto výzvy musíme řešit ve spolupráci mezi EU a NATO. Uvědomujeme si suverenitu obou dvou organizací a Lotyšsko vždy spolupracovalo vzájemné posilování a nedublování úsilí v rámci těchto vztahů. Za uplynulého půl roku bylo provázáno, prokázáno, že obě dvě organizace musí spolupracovat na řešení těch nejsložitějších výzev, jako jsou ku příkladu hybridní hrozby. A v tomto smyslu strategická praktická spolupráce mezi EU a NATO eh, byla předmětem debat na různých fórech obou organizací, formálně i neformálně všechny národy, které jsou členy EU i NATO, mají k dispozici jenom jednu vojenskou sílu a to znamená, že rozhodnutí o zapojení do operací se rozhodují vždy vlastně eh, podle zásady komplementarity. Takže je potřeba je podporovat a vzít v úvahu i aktivitu té druhé organizace. Z jiného úhlu eh, předsednictví eh, také prakticky pracuje v rámci mechanismu Aténa, který spravuje finance, společné náklady e, operací EU, které mají vojenské nebo obrané, e, e, obranou povahu. Máme Alteu v Bosně Hercegovině, Atalantu v africkém rohu, EOTERM v Somálsku, v Mali a RCA a e, ve Středoafrické republice. Celková suma financí je asi 70 milionů euro a v jakýkoliv den máme, máme v terénu e, pod evropskou vlajkou asi 2,5 tisíce vojáků. Od eh, začátku naše vzhledem k tomu, že eh, setkání rady předsedá tedy naše předsednictví, eh, chci také načetnout ty oblasti, kde došlo k určitému pokroku. Za prvé, během lotyšského předsednictví eh, se podařilo eh, realizovat některé administrativní aranžmá, co se týče eh, evropských misí, jak samostatných evropských, tak evropských a s dalšími, ve spolupráci s dalšími organizacemi. Jako předsednictví jsme se zasazovali o e, debatu o potenciální dohodě e, spolupráci ve službách mezi Aténou a USA. O tom se hovoří již řadu let. Další oblast aktivit to byla e, dohoda o spolupráci mezi mechanismem Aténa a EDA s účelem zlepšit účinné využívání evropských zdrojů. Lotyšské předsednictví se eh, snažilo uzavřít dohodu mezi Aténou a EDA a tam jsou určité neschody o racionálním využívání zdrojů, co se týče technických poznatků EDA a poznatků zprostředkovaných mechanismem Atena. Nejde o příliš velké věci, ale z technického hlediska jsou zapotřebí pro rozvoj evropské vojenské schopnosti. Další otázkou jsou eh, doplň, doplňkové zdroje pro uh, mise SBOP. Jedním příkladem úspěšných vyjednávání byl transfer nákladů eh, na tábor EU v Středoafrické republice eh, ve spolupráci s operací OSN. A konečně schválení eh, rozhodnutí Rady o mechanismu Aténa pod vedením předsednictví bylo učiněno rozhodnutí společně financovat náklady Evropské unie a e, písemný postup byl schválen e, v březnu. Předsednictvo se také snažilo e, předat našim partnerům veškeré informace. Měli jsme kulatý stůl ve Washingtonu, Brusel, v Bruselu a další setkání se zeměmi jako je USA, Kanada, Chile, Gruzie a tak, Georgia a tak dále, Gruzie a NATO a tak dále. Závěrem chci říci, že toto je jenom součást eh, aktivit lotyšského předsednictví v EU, které jsme vykonávali nebo koordinovali. Většina vládních institucí eh, přispívala k těmto eh, činnostem. Jsme v zásadě spokojeni s tím, co se podařilo dosáhnout. A já chci poděkovat všem, kteří přispěli v naší práci, zvláště Eh, mým eh, podřízeným, kteří neúnavně pracovali ve prospěch lotyšských a evropských zájmů. Děkuji a rád odpovím na vaše otázky. Thank you, ambassador. Děkuji. Kindly. Děkuji vám, pane velvyslanče. Nyní prosím eh, poslance, aby se přihlásili do diskuse. Jako první se přihlásil pan Kelam. Děkuji mnohokrát. Jménem frakce EPP a jménem Estonska vás tady vítám. Vy jste říkal, že Lotyšsko dosáhlo alespoň určitého pokroku v této oblasti a myslím, že můžeme být spokojeni s lotyšským předsednictvím. Vy jste nám právě tady řekl o tom, čeho se vám podařilo dosáhnout. Je důležité, že rozhodnutí o zřízení námořní sil, které budou kontrolovat migraci ve Středomoří, je velice důležité. A také si cením toho, že jste se zaměřili na prohloubení spolupráce mezi NATO a EU. Mimochodem bych navrhl, abyste se podíval na zprávu Evropského parlamentu o spolupráci NATO-EU v oblasti obrany připravil to náš bývalý kolega pan Vatanen už v roce 2009. A doufám, že tam najdete některé neotřelé a použitelné myšlenky. Dále eh, spolupráce v oblasti cyber, pardon, <laughs> kyberobrany. Eh, Zmiňovala jste se o konferenci je třeba určitě řešit otázku hybridních válek a možná bych se zeptal, jaké je vaše hodnocení v této fázi? Má Evropská unie schopnost dosáhnout jednotnějšího přístupu k hybridním válkám? A jaké by mohly být další kroky? Děkuji mnohokrát. Thank you, Mr. Kiela. Děkuji. Pan Štětina. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane velvyslanče, eh, dovolte mi, abych vysoce ocenil eh, roli Lotyšska v posledních měsících. Já nevím, jestli jsem teďka slyšet. Ano, jsem slyšet abych ocenil roli Lotyška v, v posledních měsících a gratuluji. U mě já mám jeden takový velmi e, zdánlivě prostý dotaz. Vy jste mluvil o prohloubení spolupráce s NATO. Vaše země je členskou zemí NATO a já nemohu už dlouho najít odpověď na tuto otázku ten eh, slavný článek myslím že to je článek 5 té hlavní smlouvy říká že je potřeba aby nato bránilo eh, svou členskou zemi v okamžiku kdy bude napadena. a já jsem se vás chtěl zeptat jako už konec konců mnohých jiných politiků jestli tento článek 5 se stahuje taky na působení tzv. zelených mužičků jestli se stahuje na tento způsob Eh, hybridní války, která by mohla nastat. Nevím, jestli eh, naši čeští překladatelé, myslím, že se to dá přeložit jako, želez, jako Green Man, nebo eh, zelení muži, ale rusky je to zelionie mužika. Děkuji. Thank you, Mr. Stetina. Děkuji, pane Štětino. Pane velvyslanče, já jsem se mohla eh, zúčastnit mnoha akcí, které připravilo lotyšské eh, předsednictví a chtěla bych eh, pochválit činnost lotyšského předsednictví. Bylo vytvořeno, byla vytvořena skupina přátel předsednictví a Možná řada nás by se mohla také připojit nyní k této skupině, ale to říkám jen tak žertem. Ehm, samozřejmě jsme zaznamenali velké eh, odhodlání lotyšských diplomatů, zástupce různých eh, eh, ministerstev lotyšské vlády, všichni s námi velice dobře spolupracovali a poskytovali informace, reagovali na všechny žádosti a já bych za to chtěla eh, vyjádřit dík. Mám tady otázku týkající se vašich konkrétních zkušeností při zjišťování nebo popisování, definování nástrojů eh, propagandistické války. Protože Eh, vlastně existuje takzvané středisko excelence NATO v Rize, eh, který, eh, které vede velvyslanec Jaris Se Vím, že to byl tedy úspěch také našich současných kolegů v parlamentu. A vyrozuměla jsem, že informace o propagandistických válkách, o, o komunikačních strategiích, které se používají k ovlivňování společnosti, k ovlivňování občanů v členských státech EU ze strany Ruska, ale nejen ze strany Ruska. E, používají to organizace jako Islámský stát, Eh, ty také používají skutečně obdobné eh, nástroje, jimž se snaží nás ovlivnit, ovlivnit naše názory. Jak tedy během vašeho předsednictví jste byli schopni eh, institucionálně třeba šířit tyto informace o propagandistické válce, třeba i v rámci spolupráce mezi NATO a EU? Vím, že toto téma bylo mnohokrát zmiňováno Nicméně není nám úplně jasné, eh, zda se tomu věnuje opravdu pozornost v institucích. Eh, včera eh, jsme měli akci pod záštitou místo předsedy pana Štětiny a při té příležitosti jeden ze zástupců ruské opozice tady přednesl takovou žádost nebo návrh, aby se eh, evropské sankce nebo západní sankce rozšířily i na nejviditelnější pracovníky propagandy, protože já bych je nenazývala novináři, jsou to skutečně zaměstnanci propagandy, kteří jsou nejbližší Kremlu. A podle mého názoru je to možná nejúčinnější cesta, jak vlastně ehm, zastavit eh, tyto skupiny blízké Kremlu a eh, jejich retoriku, protože jedním eh, z rizik je to, že když budeme poukazovat na manipulace tak, tak to možná nebude tolik efektivní, pokud se spokojíme pouze s tím, protože musíme si uvědomit, jaký je profil, profil této činnosti, jaký je rozsah a vliv této činnosti na širokou veřejnost. Tyto nástroje, jak už jsem říkala, se také leckdy používají eh, nevládními subjekty, Eh, je to třeba ten zmiňovaný islámský stát anebo jiné eh, radikální skupiny, které také eh, využívají teroristických metod. Možná ještě jedna doplňující otázka. V během nedávné eh, nebo předchozí schůzky, kde jsme tady měli paní komisařku Běnkovskou, bylo jasně řečeno, že snahou je zavést eh, nebo dostat odvětví obrany eh, do vnitřního trhu, aby se stalo součástí společného vnitřního trhu. A samozřejmě s tím souvisí otázka zboží dvojího užití. Odvětví v oblasti obrany a zboží dvojího užití, eh, to jsou věci, které nejsou předmětem typu Budeme diskutovat eh, za chvíli o posílení spolupráce. Eh, bude to poslední bod tohoto jednání, kde tady budeme mít zástupce amerického zastoupení. Takže je to na stole zvažujeme, jak vyřešit otázku spolupráce i v této oblasti s naším partnerem. Děkuji. Máme nějaké další otázky? Pan Schaffhauser, prosím. Nemusíte se omlouvat, já jsem se přihlásil pozdě. Pane velvyslanče, já samozřejmě nesouhlasím s vaší analýzou, ale to je tak trochu běžná věc. Mám tedy jenom jednu eh, otázku. Já stále nechápu, proč státy, proč tento parlament se více nezapojili do minského procesu. Proč jsme se spokojili s takovou eh, propagandistickou analýzou? Někteří možná s tím byli spokojeni, možná byli i spokojeni s případným eh, selháním jediného politického řešení. Já jsem byl například v Donbasu 9. května, když bylo jasné, že to jsou kijevské síly, a, které tam tedy bombardovaly. A já, když jsem se pak vrátil do Bruselu, tak jsem zjistil, že vlastně všechno bylo naopak. Minské dohody mimo jiné stanoví, že je třeba zahájit postup decentralizace a Eh, udělování autonomie a aby eh, Kiev měl znovu pod kontrolou své hranice. Eh, během několika měsíců se objevovaly návrhy, jak postupovat s touto decentralizací. Tyto návrhy ale byly vlastně nějak rozpracovány, až když se do toho vložil Kerry. To znamená, že eh, Kiev eh, poslouchá, ale poslouchá Spojené státy, neposlouchá Evropu. Tak proč, prosím vás, eh, jste vy se více nesnažili o dodržování těchto minských dohod? Proč musíme vždycky čekat na Američany, kteří se nakonec snaží znovu tento proces nastartovat? Děkuji vám, pane Schaffhausere. Já si eh, cením otázek, které kladete mě, ale je to výměna názorů s velvyslancem Pelšsem, se zástupcem Lotyšska v PSC a nebylo by velice zdvořilé, abychom my vedli nějaké bilaterální diskuse. To, to... Takže prosím pana velvyslance aby eh, tedy zareagoval. Bohužel reakce mimo mikrofon. Uh, well, thank you. Thank Sorry, you for. I've listened to translations So... Omlouvám se, zřejmě to byl nějaký omyl plynoucí z překladu. Tak eh, děkuji vám za otázky, děkuji za všechna ta laskavá eh, slova, která jste vyjádřili na adresu latyšského předsednictví. Já jsem na to opravdu pyšný. A pokusím se eh, zodpovědět postupně jednotlivé otázky. Tak, co se týče dotazu pana Kelema, k těm hybridním hrozbám, jaký je přístup, čeho se dosáhlo a jak bude vypadat ten proces dál. Myslím, že nejdůležitější věc, které se podařilo dosáhnout v posledním období, je to, že jsme zvyšovali povědomí o existenci těchto hybridních hrozeb protože eh, ještě před rokem to nebylo příliš všeobecně známo. Takže dnes ty hybridní hrozby jsou skutečně uznávaným jevem. Pokud jde o předsednictví, eh, snažili jsme se to zařazovat na agendu všech formálních i neformálních jednáních, například eh, Eh, jednání eh, PSC a Kozy, což je společné vlastně jednání s kolegy z ministry vnitra a také na FSC, kde jsme eh, byli velice vděční tedy vysoké představitelce, že to také zařadila na program, to znamená v květnových závěrech Rady ministrů k zahraniční a bezpečnostní politice také o tom byla zmínka. Takže teď to téma skutečně už jeho existence je uznávána. Nejdůležitější je pochopit, co to přesně znamená pro státní zprávy. Eh, a Estonci byli velice eh, dobří v řešení těchto otázek. My jsme se i sešli se zástupci Stalinu. Jedn, část reakce na ty hybridní hrozby je samozřejmě národní na úrovni členských států, ale částečně to musí být i koordinace mezi jednotlivými organizacemi, jako je EU, NATO, ale i uvnitř EU. Jak už jsem říkal, to propojení mezi bezpečností, vnitřní bezpečností a vnější bezpečností je stále nejasnější, ten rozdíl mezi tím a třeba když se podíváte na EU Naufor misi, která byla teď zřízená tak jeden z lidí, který se podílel na teroristické akci v Kaherském muzeu, byl údajně nabrán v Itálii a přijel vlastně na jedné z těch uprchlických lodí. Takže je tady skutečně provázanost všech těchto aspektů a musíme e, to pozorně sledovat. Pokud jde o další kroky u hybridních hrozeb, tak e, Samozřejmě doufáme, že útvary komise i rada budou nadále pracovat na tom, aby se naše činnost soustředila i na tuto oblast. A náš postoj jakožto členského státu je, že bychom měli mít jasný plán toho, jak postupovat dál. ale musíme se tomu jako rada věnovat. Pokud jde k otázce pana Štětiny, eh, týkající se článku 5, zda tedy eh, vlastně tyto hybridní hrozby mohou být pokryty článkem 5. Já si myslím, že jednoduchou odpovědí na to může být, že článek 5, respektive reakce na to, na hrozby podle článku 5 přichází v okamžiku, kdy tedy eh, rada rozhodne, eh, že ta reakce je potřebná. To znamená, když Severoatlantická rada, tedy velvyslanci eh, při NATO rozhodnou, že na žádost nějakého členského státu, že je tedy třeba jednat podle článku 5, pak je možné to použít. Ale pochopitelně je to dobrá otázka, ale já myslím, že neznepo, neznepokojovala bych se tím, že by tady byla nějaká e, právní omezení. Takže asi tolik bych k tomu řekl. Pokud jde o otázky, e, otázku paní předsedkyně Fotigy e, k té propagandě. Ano, to je problém. Za prvé je třeba uznat, že propaganda skutečně není novinařina a tak se na to tedy musíme dívat. Zároveň musíme uznat, že naše hodnota jakožto Evropské unie je právě to, že se držíme demokratických hodnot, jako je svoboda tisku. A e, nemůžeme e, tedy vlastně umlčet cokoliv, co se nám nelíbí. Není to jednoduché, ale můžeme samozřejmě některé věci dělat a už se i něco udělalo. Za prvé e, se na Evropské radě, respektive v rozhodnutí v závěrech Evropské rady toto zmínilo jako problém v únoru. i v závěrech FSC to bylo zmíněno v únoru v závěrech Evropské rady z března. A v důsledku toho byl vytvořen tým v rámci ESVČ ve spolupráci s členskými státy. A tento tým má vypracovat akční plán toho, co by Evropská unie mohla dělat – a ten akční plán by měl být brzo eh, hotov. A potom, s, co můžeme dělat z toho národního pohledu? To jsou eh, vlastně i poučení z práce toho centra excelence v Rize. Tak můžeme dělat, když vidíme zcela jasné lži, tak eh, je můžeme eh, vlastně na ně poukázat a vysvětlit, že to je lež a proč je to lež. Potom můžeme poskytovat informace které jsou nejen pravdivé a aktuální, ale také dobře srozumitelné. To možná někdy bylo trochu naší slabou stránkou funy, jako to jedno ze slavných prohlášení, kdy se parafrázoval Kmotr, že eh, něk, eh, když vám někdo, někdo vám dá nabídku, kterou nemůžete odmítnout a, vám dá nabídku, které vy ale e, nerozumíte. Dále musíme také se snažit vylepšit určitou odolnost eh, sdělovacích prostředků, protože to mediální prostředí se mění a je více náchylné eh, tomu nechat se ovlivňovat různými státy. Musíme také zlepšovat mediální gramotnost ve společnosti, tak aby lidé byli schopni poznat, co jsou lži a co ne. A potom jsou tu i techničtější záležitosti, ale musíme obecně eh, se dívat na to, jak eh, vlastně funguje trh sdělovacích prostředků v EU. Ale zároveň musíme zachovat eh, svobodu tisku. To je pro nás také důležité ale musíme sledovat i případná eh, zneužívání médií v rámci regulačního systému, který máme a to se vlastně už teď řeší. Eh, pokud jde o zboží dvojího užití a spolupráci s USA, eh, pokud vím, veškeré rozhovory o restriktivních opatřeních. No, oni to nejsou úplně rozhovory, ale spíše jde o takovou synchronizaci kroků s našimi americkými partnery. To znamená, že asi nebude překvapivé eh, nebo nebudou žádná překvapení, když tady v této věci něco podnikneme, tak se navzájem informujeme. Pokud jde tedy o to zboží dvojího užití, Máme určitá restriktivní opatření, která používáme. Pokud Minská dohoda neuspěje a pokud nebude naplněna a rada toto konstatuje, pak se můžeme zamyslet na rozšíření restriktivních opatření. Ale v této fázi jak říkal i pan Schaffhauser, Minská dohoda eh, existuje, vlastně je tady snaha to nějak řešit politicky a my to podporujeme. Minská dohoda má být naplněna v pozdější fázi a my pevně doufáme, že všechny strany se budou snažit ji skutečně naplnit. V případě, že to nebude fungovat, pak bychom se museli zabývat možností dalších restriktivních opatření. Děkuji. Yes, Mr. Stetina once more, please. Pan Štětina. Pani předsedající, Eh, excelence, vy jste, vy jste Lotyš. Možná, že jste někdy slyšel, co kdysi říkal Winston Churchill, že každá smlouva podepsaná Ruskem má cenu onoho papíru, na kterém je napsaná. A z toho důvodu, proč si myslím, že toto platí a neustále to platí, je Minská dohoda už dávno mrtvá a my nemůžeme argumenty přinutit k Rusko, abychom eh, ho donutili k dodržování těch dohod. Ta historická zkušenost nám prostě říká, že je to marná bitva. My musíme používat i jiné metody. A eh, to je právě to volání po zostření sankcí nebo použitých jiných metod, jako je třeba eh, demonstrace odhodlání bránit euroatlantické hodnoty a demokracii v Evropě. To jsem chtěl jenom poznamenat, že to čekání je marné. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane velvyslanče. Děkuji za tuto prezentaci, zejména za eh, ty rozpracování eh, plánu na zavedení nových operací a nových misí. Je to nesmírně důležité určitě pro řešení eh, tedy otázky přílivu uprchlíků, kteří přicházejí přes sever Afriky, takže tyto operace jsou důležité a nás zajímá schopnost eh, působit i v dalších oblastech, jakož i nutnost eh, poskytnout dostatečné finanční zdroje pro naši snahu pro operace, které byly zahájeny nebo které budou zahájeny, abychom mohli řešit nové výzvy. Chápu, že dnešní jednání eh, velvyslanců politického a bezpečnostního výboru se týkalo těchto otázek. Když hovoříme o sankcích, je to také proto, že slyšíme hlasy i dnes, které hovoří o možnosti eh, uvolnit tyto sankce. A věřím, že existuje konsenzus eh, zachovat eh, režim současných sankcí a vyhodnotit situaci na závěr letošního roku. Chtěla bych eh, poděkovat eh, panu velvyslanci. a také radovi mm, lotyšské mise při EU. A chtěla bych eh, poděkovat všem poslancům, členům podvýboru za účast a nyní vyčkejte, budeme pokračovat následným bodem pořadu jednání měna názorů se zástupci eh, americké mise při Evropské unii a při NATO. Děkuji. Budeme mít eh, krátkou přestávku před eh, tím, než přijdou naši další hosté. Jako tady v tom že to proběhlo Dámy a pánové, prosím, usaďte se. Pokračujeme v našem odpoledním zasedání eh, našeho podvýboru pro bezpečnost a obranu a u tohoto bodu pořadu jednání je název posílení transatlantické spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany a vyslechneme tedy americký pohled my jsme zde tedy zastoupeni také delegací pro vztahy se Spojenými státy. Máme zde předsedu delegace pana Davida McAllistera, kterého vyzvu k úvodním poznámkám za chvilku, ale dovolte mi, abych představila dva významné hosty ze Spojených států. Nejdříve pan John Semis, zástupce vedoucího mise USA při Evropské unii. A náš druhý host je pan Robert Bell, který je vysokým civilním zástupcem ministerstva obrany USA v Evropě a poradcem velvyslance USA při NATO pro obranou politiku. Pánové, vítám vás a nyní dám slovo panu Davidu McAllisterovi. Prosím. Děkuji, vřele vítám eh, vás všechny a naše dva významné hosty. Jsem velmi rád, že mohu spolupředsedat tomuto jednání o posílení transatlantické bezpečnostní a obrané spolupráce. Jeden z důvodů uspořádat dnes toto jednání, protože bezpečnost a obrana je na pořadu jednání mezi parlamentního jednání s našimi partnery z, z amerického kongresu které se bude konat eh, v Rize za 10 dnů a paní Fotiga je také eh, pozvána za podvýbor SEDE, jakože zástupci výboru AFED. Eh, pokud jde o situaci v Evropě a v evropském sousedství, je dostatečným důvodem pro to, proč jednáme o těchto otázkách na transatlantické půdě. A nyní uslyšíme, jak naši hosté se dívají na tuto spolupráci v rámci NATO, ale také v rámci vztahu Spojené státy Evropská unie a jsme velmi vděční za to, že vyslechneme pohled ministerstva zahraničí i ministerstva obrany USA. Takže pokud je to v pořádku, pane Sami, vy byste začal, máte slovo. Děkuji, Davide, za to, že jste nás přijali. Spolupráce mezi USA a Evropskou unii v oblasti, oblasti a bezpečnost, v oblasti bezpečnosti a obrany se rozvíjela a jsem velmi rád, že dialog legislativců se bude zabývat také letos problematikou obrany. Načasování nemůže být lepší. Globální výzvy, kterým čelíme, jsou četné a také máme společné mechanizmy, abychom je řešili zástupci amerického kongresu se budou zabývat eh, touto problematikou a také náměty pro prohloubení této spolupráce, aby naše snahy se vzájemně doplňovaly a aby byly efektivnější. Dnes odpoledne bych chtěl předestřít americké pohledy na společné výzvy a také na pohled na oblast bezpečnosti a obrany, kde již Evropská unie a Spojené státy spolupracují. Prvních devět měsíců tohoto volebního období bylo obdobím významných výročí 100 let od začátku první světové války, 70 let od konce druhé světové války a 25 let od pádu berlínské zdi. A tato výročí nám připomínají společné oběti Evropanů a Američanů, aby přinesli mír tomuto kontinentu. Po ničení války tedy se objevila nová vize svobodná Evropa, mírová Evropa a Spojené státy jsou nadále zavázány této vizi. I dnes, kdy existují hrozby pro mírovou Evropu, silná Evropská unie a silná transitská vazba je nezbytná proto, abychom čelili této hrozbě. Jsme svědky ruské agrese na Ukrajině a boj Ukrajiny je, je na pořadu dne. A můžeme být hrdí na to, že došlo k uplatnění sankcí vůči Rusku. Prezident Putin si mohl myslet, že buď rozdělí členské státy Evropské unie, nebo rozdělí, oddělí Evropskou unii od Spojených států a nepodařilo se mi to. Myslel si, že se nepostavíme za suverenitu nezávislost a svrchovan a územní celistvost Ukrajiny a mílil se přes eh, odlišné pohledy na Rusko, vyplývající z různých tradic, všech 28 členských států a Spojené státy eh, uplatnili téměř identické sankce téměř ve stejnou dobu a byl to vynikající úspěch. Musíme udržet tento tlak a není na čase ustupovat a musíme zvážit rozšíření sankcí, pokud bude ruská agrese pokračovat. Sankce mají podpořit diplomatický proces, který měl vést Rusko k odpovědnosti a vyvinout tlak na Rusko, aby dodržel eh, závazky z Minsku a jsme přesvědčeni, že sankce musí být udrženy, dokud nebude minský plán plně naplněn. A současně je, jsou možnosti pro spolupráci s Ruskem v oblasti společného zájmu. Kdyby se Rusko vydalo na, na cestu spolupráce se současnými zeměmi, Spojené státy a EU sdílí pohled, že by Rusko mohlo být odpovědným partnerem. Další americkou prioritou jsou kolektivní kroky zejména s našimi evropskými partnery, abychom čelili hrozbou terorismu, zejména ze strany al qaidi islamského státu a dalších eh, organizací. Je třeba, abychom mohli porazit tyto hrozby, jsme soustředěni na to, abychom čelili příčinám konfliktu, abychom čelili extrémním ideologiím. Musíme také Eh, bránit eh, šíření jaderného materiálu a jaderných zbraní. Spojené státy se snaží o mobilizaci mezinárodního společenství, aby se vyrovnalo s naléhavou hrozbou vyvolanou klimatickými změnami a infekčními chorobami. Kolektivní kroky jsou nezbytné pro to, abychom měli přístup k, k společnému prostoru, ať už je to ve vesmíru, na moři nebo jinde naši spojenci jsou klíčoví pro tyto snahy. Silná Evropa je naším nezbytným partnerem, abychom čelili bezpečnostním význam, abychom byli schopni udržovat mezinárodní normy a smlouvy. Naše bezpečnostní strategie, která byla vydána v roce 2015, zde Spojené státy potvrzují svůj závazek k prohloubení našich vztahů s Evropskou unii. Zejména uznáváme nutnost kdy Evropská unie prosazuje mír a prosperitu v regionu. Abychom podporujeme růstovou agendu v Evropě pro růst pracovních míst a chceme ambiciozní smlouvu TTIP, abychom vytvořili nové podmínky pro mezinárodní obchod. Chceme zintenzivnit naši spolupráci v zahraniční politice v celé řadě otázek. Chtěl bych se s vámi podělit o některé příklady kde již úzce spolupracujeme. Jedna oblast, kde se úzce koordinujeme, je oblast rozvoje, prevence konfliktu a vzhledem k čelíme humanitárním krizím společně a uznáme potřebu zlepšit naši schopnost v oblasti prevence konfliktu na prvním místě a náš partner je zde Evropská unie. Dlouhodobé investice do rozvoje jsou klíčové pro prevenci konfliktů v oblastech, kde úzce koordinujeme naše snahy. Evropská unie a Spojené státy spolupracují v oblasti prevence krizí a včasného varování, v oblasti krizového řízení a v oblasti mírového budování, abychom pomohli zemím, aby se vrátili k udržitelnému dlouhodobému rozvoji. Minulý týden jsme uzavřeli první oficiální dialog v oblasti bezpečnosti a rozvoje. A rozvíjíme rozvojové nástroje, chceme čelit extremistickým postojům a chceme harmonizovat naše snahy v oblasti prevence konfliktů. Také jsme jednali o významu právního státu, boje s korupcí a řádné zprávy, abychom čelili násilnému extremismu a konfliktům. Jako součást naší úzké bezpečnostní koordinace Spojené státy a Evropská unie se těžily z, ze spolupráce v oblasti společné bezpečnostní obrané politiky. Od první mise eh, SBOP v Bosně eh, spolupracovali jsme v terénu s dalšími partnery z oblasti OSN, abychom čelili bezpečnostním výzvám na Balkáně, v Afganistánu, v Africe a jinde ve světě. Dnes eh, plavidla EU a USA spolupracují s dalšími partnery a bojují s piráctvím u rohu Afriky. A další spolupráce s mezinárodním námořnictvem umožnila mezinárodnímu společenství efektivněji pokrýt eh, mořskou plochu o ploše Spojených států a byli jsme schopni narušit činnost pirátských skupin. Také jsme spolupracovali s misí SPZP v Mali a v Somálsku ve snaze efektivně eh, bojovat eh, s násilím. Závěrem bych chtěl poznamenat, že načasování dialogu legislativců na, na 27. a 28. června je velmi šťastný po Evropské radě 25. a 26. června, kde budou obrané otázky na programu dne. A to, že obrané otázky budou součástí programu obrané rady, se těšíme na závěry rady příští týden. To umožní Evropské unii efektivněji přispět míru a bezpečnosti, zejména při spolupráci s klíčovým partnery, jako jsou Spojené státy, NATO a OSN. A nyní dám slovo kolegovi panu Robertu Belmu, poradci amerického vyslance. Yes, Mr. Bell, floor is yours. Well, thank you very much, John, and let me begin by thanking our co-chair for convening. Děkuji eh, paní předsedající za to, že jste zorganizovala eh, toto zasedání na zajímavé téma posilování transatlantické spolupráce v oblasti bezpečnosti. Z toho vyplývá, že máme pevný základ transatlantické eh, bezpečnostní a obrané spolupráce v této době zvláštní zahraniční výzvy v oblasti bezpečnosti je důležité, abychom je posilovali. Máme skvělou příležitost eh, teda zcela zásadní příští týden posílit transatlantickou spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. Říkám to, protože se budou konat během jednoho týdne tři zasedání, která budou zcela zásadní pro eh, naši cestu dál. V polovině eh, příštího týdne zasedání, zasedání ministru obrany eh, Na to Náš kolega Carter se tam zúčastní a budeme zasedat ve středu a čtvrtek a jakmile toto zasedání skončí ve čtvrtek odpoledne, eh, ministři obrany vlastně eh, nasednou do auta na rady, eh, což se bude konat vlastně společně se zasedáním v Rize. Také na toto důležité téma. Ta dvě první zasedání jsou eh, velice dobře propojená, nejenom kvůli tomu, že vlastně tam bude 22 eh, členských států NATO, ale i proto, že se na zasedání eh, rady účastní Jan Stoltenberg z NATO a paní Mogherini se účastní zasedání NATO. Takže myslím, že příští týden v rámci těch třech schůzek budeme mít příležitost tvůrčím způsobem se zamyslet nad tím, jak realizovat vize našich vůdců a jak eh, přiblížit spolupráci NATO, EU a eh, USA. Eh, to bylo hlavní téma i včera, když generální tajemník NATO Stoltenberg se setkal s panem Junkrem zde. Nebudu nebudu eh, číst eh, tiskovou zprávu z tohoto zasedání, tu si můžete přečíst sami, ale hovořili o různých oblastech, kde by byla možná účinnější eh, spolupráce a uvědomili si její nezbytnost. Zvláště je nutná úzká spolupráce v oblasti kybernetické, boji proti hybridní válce. A to říkám proto, že v případě kybernetické bezpečnosti eh, máme pokročilou spolupráci, eh, jakýsi trojuhelníkový vztah mezi EU, USA, které spolupracují vlastně na iniciativě eh, kybernetické pracovní skupiny od roku 2010 NATO a EU, které se snaží o užší spolupráci v kybernetické oblasti a USA samozřejmě je klíčovým státem v rámci NATO, který které vedou tuto iniciativu. Co se týče hybridních hrozeb, tam nejde o, to, že by hybridní válka by byla něco nového. Asymetrická válka patří k historii, tu známe již celá staletí, ale co zde je nové, je ta koherentnost a zacílení, s nímž eh, Rusko aplikuje tuto strategii eh, pod vedením Putina. A jedno, jeden závěr je jasný. I když eh, NATO i EU vyvíjejí strategie proti té hybridní válce, je jasné, že ta odezva musí eh, tedy spojovat politické, vojenské, ekonomické dimenze. Takže tady bude celý vějíř vlastně aspektů, které pouze EU může všechny propojit dohromady. A co se týče vojenských eh, aspektů, eh, síla eh, rychlé reakce, tady na to může vystoupit velice zásadním způsobem. Naším cílem bude operacionalizovat úsilí obou dvou organizací v reálném čase za reálné krize se snažit zajistit o přidanou hodnotu v rámci obou dvou organizací já se pravidelně ve své práci v NATO a jako poradce eh, velvyslance Gardnera eh, setkávám i s řadou dalších oblastí, kde NATO a EU e pokračují v posilování spolupráce, jako je jednotné evropské nebe a eh, také rozmístování nového systému protiletecké obrany NATO takže to všechno je synchronizováno i co se týče GPS a Galilea, tak jak se GPS blíží tedy eh, dosažení svých milníků, boj proti piráctví. V uplynulém měsíci se pozornost světa a rozhodně transatlantického regionu znovu eh, zaměřila na kolektivní obranu a to kvůli ruské eh, agresi na Ukrajině a ilegální anexi Eh, Krymu. Jak už eh, zmínil eh, kolega Samis, jsme ve vedoucí pozici, kdy jsme schopni na rotační bázi poskytnout Evropě síly, abychom dokázali spojencům, že náš závazek podle článku 5 NATO je zcela míněn vážněn a vyslat také signál jakémukoliv potenciálnímu nepříteli, který by uvažoval o rozšiřování takového eh, nelegálního chování a nelegální aktivity, jako je eh, na Ukrajině, ještě na další státy, ještě na státy NATO. Co se týče článku 5 kolektivní obrany a možného konfliktu, NATO má určité zvláštní místo, které uznává i Lisabonská smlouva, že v případě útoku na západní Evropu čl- ty členské státy EU, které jsou členskými státy NATO, e, vlastně budou čekat od NATO odezvu na agresi. Samozřejmě nestojíme o to, abychom se do takové situace dostali, takže v tomto e, stádiu je nezbytné především e, klást důraz na prostředky odstrašování Eh, prostředky odstrašování eh, NATO eh, vycházejí nebo jsou založeny na třech pilířích. Za konvenční zbraně, raketová obrana a ve finále i jaderné odstrašení a jaderná záruka, kterou USA poskytuje i Eh, Evropě a nezávislým francouzským a britským silám, které jsou také součástí tohoto odstrašovacího mechanismu. Závěrem chci říci, že se věnujeme všem třem pilířům, eh, bereme to všechno velice střízlivě a objektivně, nikdo nechce křestit zbraněmi, ale zabraňujeme se, eh, zaměřujeme se na tyto odstrašující prostředky, protože jsou důležité. Nedávno jsem měl Eh, tu čest eh, doprovázet generálního tajemníka NATO na jich USA, kde eh, navštívil tři základny, které představují vlastně ty tři pilíře odstrašení NATO. Nejprve navštívil bojovou základnu, blízko města Jacksonville ve Floridě. Tam jsou eh, bojové letouny F, F, eh, F-15, které teď jsou v Rumunsku, posléze eh, v Bulharsku pojedou během léta do Bulharska a v, na jaře byly v Nizozemsku. A tato jednotka je složena ze záložníků, amerických a jsou to lidé, kteří eh, pracují v nejrůznějších oblastech, ale jsou eh, dokonale vyškoleni eh, a jsou bojovou silou vysoké kvality. A potom je tam také další četa F-15. Generální tajemník také navštívil USS Carney torpédoborec, eh, který, eh, který eh, je teď vlastně připraven perma, permanentně se přemístit blízko Španělska a konečně se generální tajemník podíval i na ponorku, která může vypouštět rakety středního e, doletu a jedná se o jadernou e, ponorku, která již dekády hlídá tedy prostor. Jedná se o nejmodernější zbraně. E, bereme tedy všechno velice vážně, střízlivě a objektivně a pozornost věnujeme veškerým aspektům naší vzájemné bezpečnosti. Tolik ode mě a těším se na vaše otázky. Thank you, gentlemen. Now I would like... Děkuji, pánové. A nyní bych ráda zahájila naši debatu. Pane McAllistře, eh, chcete začít? Ano, já vím, že poslanci eh, se chystají přijít s otázkami. Děkuji paní předsedající, a děkuji i panelistům za jejich eh, úvodní projevy. Eh, věřím tomu, že teď skutečně jsme zcela jednotní eh, společně v NATO, EU a USA vůči hrozbám na jihu a východě. Výzvy před námi jsou obrovské. Jedná se o nové výzvy, jak jste sami řekli, hybridní válka, a nejrůznější závislosti i v rámci Evropské unie musíme být jednotní. Já chci říci dvě věci, na které se občas zapomíná. Závislost na minulosti Eh, včetně korupce v rámci obchodování s ruskou ekonomikou, je něco, co korumpuje evropský systém a vidíme často v celé Evropské unii podniky, firmy, které se snaží i na politické úrovni o řešení, která jdou proti logice naší spolupráce ve světle sankcí a ve světle naší společné odezvy vůči ruské agresi. A to je něco, kde se domnívám, že společně se Spojenými státy musíme být silnější, musíme odhalovat takové nedostatky v našem systému já vím, že to není v přímé návaznosti, ale jsem velice potěšen, že USA nám pomohly v tom, eh, systém, eh, v tom skandálu FIFA, kdy evropské soudní orgány na to vlastně nestačily, nebyly schopny zasáhnout. Eh, to byl jasný signál, jasné sdělení z USA, že taková korupce nesmí být tolerována a e, druhá věc je program odpouštění víz. Máme pět zemí v Evropské unii, které nejsou součástí tohoto programu odpouštění víz, vízové povinnosti e, v USA, což e, náš nepřítel také využívá k tomu, aby nás rozděloval, kdy nám tvrdí, že nejsme bráni vlastně na rovinu. Jedná se o Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Českou republiku Těším se na to, že senátoři změní tě, tento zákon v USA a já o tom také pohovořím eh, na našem zasedání v Rize příští týden. My opakovaně vznášíme tuto otázku kolegům v kongresu, ale bohužel prozatím nedošlo k žádnému vývoji v tomto eh, směru. My jsme spojenci, bojujeme proti terorismu i proti dalším hrozbám a mělo by se s námi zacházet podle toho a bez diskriminace jako s evropskými občany. Děkuji. Navrhuji, pane McAllistře, že bychom eh, vyvolávali ty poslance eh, postupně. Já tedy řeknu členy sede. Budu vyvolávat eh, členy sede pan Pasku vy mi potom pomůžete s těmi s delegacemi z USA. Tak eh, vítám vás tady, eh, Bobe, i vás, pane Samisi. Tak mám otázku. Eh, nebo pak mám komentář a pak takový vzkaz. Začnu tedy tím vzkazem, protože je důležité, aby byl předán. My samozřejmě vnímáme, že se zvyšuje zájem o znovu obnovení dialogu. Zvyšuje se zájem o znovu obnovení dialogu a možná i o spolupráci s Ruskem a my chápeme, že to je asi žádoucí pro mnohé, ale zároveň ten vzkaz by byl takový, že to, to, to strategické znovu uklidňování či znovu ujišťování by mělo pokračovat i přesto, že se obnoví dialog s Ruskem. Ty tendence, které se objevují třeba v ruských programech, hovoří o dlouhodobých procesech v této oblasti. A myslím, že tady to strategické znovu ujišťování asi bude pokračovat. To byl tedy vzkaz. Teď komentář. Nevím, jak rychle eh, je možné reaktivovat, eh, reaktivovat tyto eh, vzájemné akcept, ale je třeba se zabývat snížením hranic pro použití jaderných zbraní. Já vím, že ruská doktrina je taková, že Eh, ty jaderné zbraně by mohly se znovu stát vlastně běžnou součástí eh, toho, toho obrázku. A potom ještě jedna otázka. Nevím, jestli už nedosáhlo toho, čeho chtěli na Ukrajině. Eh, Krym je teď ruským územím. Za druhé, mají určitý stupeň kontroly nad rozhodováním na Ukrajině prostřednictvím eh, konfliktu na východě a za třetí eh, NATO a členství v NATO a v EU Ukrajiny eh, je už věc, která už není na stole. Takže oni vlastně už dosáhli svého a teď je otázkou, proč tedy Rusko stále ještě pokračuje v tom agresivním chování. Protože tím vlastně jim hrozí, že zůstanou zachovány sankce a bude další mezinárodní izolace. Přestože už vlastně dosáhli svých cílů, anebo se možná mýlím. A pokud ano, tak mě prosím opravte. Okay, thank you. Next colleague. Děkuji. Pan Štětina. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. E, vážení pánové, já jsem velice rád, že jste mezi nás přišli, že jste si udělali čas Padla zde slova ze začátku o tom, že američtí vojáci pomáhali osvobozovat Evropu. Oni pomáhali osvobozovat i moji vlastní zemi. Já sám jsem z bývalého Československa a mnoho vojáků generála Petna v Československu zahynula. To jsem chtěl zdůraznit, že my na to nezapomínáme. A u mě je jedna velmi konkrétní otázka. V roce 1994 byla v Budapešti uzavřena budapešťská smlouva. Ta budapešťská smlouva byla velmi jednoduchá. Ukrajina odevzdá atomové zbraně Rusku a Rusko si nebude dělat nároky, územní nároky na Ukrajinu. Rusko tuto smlouvu nedodrželo pregnantním způsobem, už obsadilo Krym, obsazuje další části Ukrajiny. A jeden z garantů této smlouvy byly Spojené státy. A moje otázka je prostá. Jak tuto garanci Spojené státy eh, hodlají projevit? Děkuji. Thank you, Mrs. Ana Gomez. Děkuji, pana Ana Gomez. bohužel bez mikrofonu. Welcome. Dobrý den, vítejte. Pokud jde o Ukrajinu, myslím si, že musíme zachovat, případně posílit sankce. A chtěla bych se zeptat, eh, jestliže jsme nebyli efektivní eh, v boji proti Putinově propagandě jak je to možné? Jak je možné, že jsme také nezabránili ukrajinské eh, vládě, eh, aby se dopustila té hloupé chyby, že zakázala komunistickou symboliku? Eh, kolega Kovačev se zmiňoval o tom také, že se nám nepodařilo pomoci Ukrajině v boji proti korupcí, což byl jeden z hlavních požadavků lidí na Majdanu. A my víme, kde ty peníze jsou. Ty peníze jsou v našich bankách, v našich finančních systémech. Samozřejmě to nejsou jenom eh, tyhle problémy. Pak tady je Irák a Sýria, kde vlastně uh, už byly změny určité červené linie jako použití chemických zbraní, ale teď ty červené linie se tak nějak rozplynuly do takové duhy a zdá se, že se ve všem pokračuje. Tam odvádíme velice špatnou práci a já tomu nerozumím. Máme nějakou koalici, kterou údajně vede Západ, ale je to plná katastrofa, co se tam děje. Podívejte se na eh, ISIS 30 tisíc 000 eh, členů ISIS nemají eh, let kdy žádný pořádný výcvik, ale jak to, že tedy nejsme schopni efektivně zakročit? Eh, já skutečně kritizuji Evropu za neexistující koordinaci na vojenské úrovni, ale také na humanitární úrovni. Eh, samozřejmě Eh, ISIS eh, má teď klíčovou úlohu v Iráku a v Syrii a tady už se nejedná jenom o vojenské záležitosti, ale také o diplomatické. Víme, jaká je úloha Saudské eh, Arábie a dalších aktérů. Potom Libie. No, o té snad radši ani nebudu mluvit, i když myslím, že v, v Libii má větší odpovědnost USA než EU, ale je to skutečně veliká bezpečnostní hrozba. A kde my tedy jsme? Jaká je naše strategie? Jaká je naše taktika v rámci NATO nebo v rámci jiné instance. Souhlasím s vámi, že před námi stojí strategické výzvy a že eh, jsou tady tedy hybridní války, ehm, kyberbezpečnost, ale myslím si, že Tady je problém třeba i s některými eh, mm, nelegálními akcemi USA, jako je třeba používání dronů k cílenému zabíjení. To jsou skutečně velké výzvy. A potom Čína. Jak se díváte na Čínu? Já jsem z Portugalska Máme tam letecké základny, které eh, byly kdysi americké, eh, teď už se trochu omezily, což mám tedy obavu, že potom ty základny budou nakonec úplně zrušené. Eh, ale Čína má o to zájem. Říkají, že mají zájem o přístav který je nedaleko letecké základny. Ale to je mnohem víc než přístav a je to mnohem víc než obchodní zájmy zcela zjevně. Čína má eh, eh, určité strategické uvažování, pokud jde o jejich přítomnost v atlantické oblasti. Kde je na to? Kde je spolupráce EU-USA v této věci? Thank you. Děkuji. Děkuji eh, pánové za eh, velice podrobnou prezentaci. Eh, včera jsme tady měli členy ruské opozice v parlamentu, pana, pana Ilju Jaše a Michaila Kasjanova, kteří nás seznámili se zprávou, kterou inicioval zesnulý Boris Němcov. E, název zprávy je e, tečka válka a zároveň s tím e, Tady byli také členové Atlantické rady, kteří prezentovali svou zprávu. No a zajímavé bylo, že závěry těch dvou zpráv byly celkem podobné. Později jsme ještě měli diskusi, eh, kterou pořádal místo předseda sede pan Štětina a která se týkala propagandistických metod, metod propagandistické války, rozdílů mezi novinářstvím a propagandou. A objevily se mnohé žádosti a náměty ze strany ruské opozice. My jak už jste správně říkal, jsme eh, už schopni si uvědomovat, že existují eh, hybridní války, existuje propagandistická válka, máme vynikající centrum excelence NATO v Rize, které se právě eh, zabývá strategickou komunikací. A ruská opozice právě nás požádala zda by bylo možné vlastně použít nejrůznější nástroje, které by zabránily Kremlu, aby používal takovouto masivní propagandu v naší společnosti. Nejedná se jenom o poukazování na manipulaci, nejenom na vlastně vyvracení té propagandy. Měli bychom možná eh, už eh, použít i takovou metodu, jako jsou právě sankce. To znamená, že ti, kteří eh, vytvářejí tu propagandu, by také měli být předmětem sankcí, protože to nejsou novináři, eh, prostě měli ti lidé, kteří eh, jsou v té propagandě zvláště aktivní. Myslím si, že musíme zvážit i o, o tomto aspektu, to znamená nepřemýšlet jenom té, tom vyvracení eh, lží, protože je to příliš obsáhlé, abychom se omezovali na tento nástroj. Takže, pánové, máte slovo? Nebo pan McAllister ještě chce vystoupit? Já jsem jenom ještě chtěla, že mám ještě jednoho kolegu na seznamu, nebo kolegyni Moniku Makovej. Nevím, jestli chcete vystoupit neď, nebo ještě můžeme si vyslechnout jednu kolegyni. Takže zatím už jenom Monika je další do diskuse. Prosím. Já jsem Monika Makovej, jsem rumunskou poslankyní. Rumunsko e, vlastně spotřebovává bezpečnost, ale i generuje bezpečnost v regionu. Je to dáno vlastně polohou Rumunska a proto vám děkujeme za pozornost a péči, protože víte, že eh, máme důležitou úlohu zajišťování stability v Evropě a v regionu. Za druhé bych chtěla říci, že eh, Rumuni, teď nemám na mysli politiky, ale spíše rumunské občany, eh, mají velký zájem na zvláštní partnerství s USA. Máme zvláštní partnerství, které má tři složky, obrana, investice a výzkum. A chtěli bychom pokračovat e, v tomto partnerství a nadále ho posilovat. Pokud jde o ruskou e, propagandu, e, která tady byla v diskusi zmíněna, je to skutečně velice nebezpečné. Bohužel jsme to nechali běžet několik let a poměrně jsme to zanedbali. A možná víte, že eh, dokonce se ta propaganda eh, šíří i v jazyce té země, na kterou je cílena, takže se to dostane přímo k lidem. A eh, vlastně je to tak, v dobách komunismu jsme měli BBC a svobodnou Evropu, které vlastně pak už eh, u nás eh, tedy přestali vysílat, protože vlastně už jsme součástí svobodného světa a mám pocit, že teď se ta potřeba zase objevuje. Dnes totiž tady máme Kreml, který vysílá v naší zemi, v našem jazyce a dostane se to tedy k lidem a není tam žádná eh, protiváha, žádné nezávislé médium. A potom Eh, nezapomínejme, že se jedná o zemi, kde 90% sdělovacích prostředků je vlastně, vlastně no oligarchy, kteří mají jiné zájmy než šíření svobodných informací. Také bych chtěla podpořit kolegyni eh, Gomez v tom smyslu, že se eh, chce zeptat, jaký je vztah mezi EU na to, ale spíše bych možná vyjádřila své přání a naději, že ta spolupráce mezi EU a NATO bude posílena, protože eh, američtí vojáci, americké lodě jsou eh, viditelní, vidíme je i v Rumunsku, v Bulharsku, v Polsku, v eh, Pobaltí, také ve Francii ale bylo by dobré, eh, kdyby bylo vidět více, i pokud jde o to spolupráci EU-USA v rámci NATO. Už moje poslední eh, věta, kdyby došlo k válce, tak myslím, že problém nebude obrana některé z těchto zemí, ale spíše osvobodit eh, tyto země, protože myslím si, že to bude otázka hodin. ale ta válka být nemusí, když budeme vysílat jasné signály, tak jako se to za, uh, už objevuje. To znamená, že se objevují v těch daných zemích vojáci nebo jsou nedaleko plavidla, která, uh, jsou to signály, které naznačují vlastně neutočte na tuto zemi, my ji budeme hájit. Uh, chceme-li hájit mír, musíme být připraveni neustále k válce. Gentlemen, please. Pánom, to byla skutečně velmi bohatá eh, série otázek a mohli bychom tu být eh, do večeře ještě po večeři. Já navrhnu, aby kolega Semis se vyrovnal s některými otázkami, jak efektivně řešit eh, realitu korupce v zahraniční politice, bezvízový program a to, co se děje v kongresu a iniciativa od dvou senátorů. A Johne, možná by bylo možné se dotknout eh, základní otázky, jak západní demokracie mohou být efektivnější při eh, boji s bezohlednou propagandou, s takovým propagandistickým tsunami. A možná také něco k Syrii já se budu zabývat těmi vojenskými otázkami. A Jan, Jan Pasku, pokud je o jadernou otázku, plně souhlasím s tím, že potřebujeme zachovat strategické ubezpečení, velmi pragmatické a skutečně vojáky v terénu. A ta iniciativa, kdy Spojené státy investovaly miliardu dolarů tedy, a budou investovat 800 milionů příští rok eh, na zemi, na, na moři, ve vzduchu. A pan Putin velmi často hovoří o, o jaderné hrozbě. In, velmi intenzivně investují do jaderné modernizace, využívají nasazení jaderných, rozmístění jaderných zbraní a tímto vysílají určité signály a porušují smlouvy o kontrole jaderných zbraní, které jsme po desetiletí vytvářeli a já sám jsem se na tom podílel. Bohužel Rusové mají takovou doktrínu a není to žádná novinka, můžete si to přečíst, protože Ruská federace připravila i anglický překlad této doktríny kter, mu říkají eskalace k deeskalaci. A v zásadě ta strategie je taková, že získáte území a věřím, že nehovoříme o členském státu aliance v těchto plánech a vrátím se k tomu, co řekla eh, eh, rumunská Eh, poslankyně, tedy osvobození oproti eh, válce, tedy kdy vlastně se je třeba eh, znovu osvobodit určité území a v, dochází k, k eskalaci a ta deeskalace, která následuje, je potom velmi příznivá pro Rusko. A na to je e, ve fázi promýšlení dopadů této strategie. A zatím tedy nevyhlásím žádné závěry, ale já vám mohu říci, že to bereme velmi vážně a velmi pečlivě se tím zabýváme. A nemyslím, že možno říci, že Rusko dosáhlo svých cílů. Na věky na Ukrajině určitě jsme se všichni zavázali k určitému procesu na základě dohody čtyř lídrů v Minsku. A dohody z Minsku musí být následovány a naplněny jak ve vojenské, tak v politické části a příliš často se porušují zejména vojensky, příměří je porušováno a nedošlo ke stažení těžkých zbraní a po politické stránce jsme ve velmi eh, rané fázi, ale ukrajinská vláda velmi odvážně nabídla eh, decentralizační reformy a navázání dialogu s Rusy o tom, jakým směrem se bude tento proces ubírat. Ale pokud by to bylo úplně naplněno separatisty a dalšími, kontroly na hranicích by byly znovu zavedeny a Ukrajina jako každý svrchovaný stát má právo očekávat eh, to, že bude pánem na své vlastní půdě. Pokud dojde ke pokud vedení vedení Unie i nevedení je připraveno zvážit tvrdší sankce a tato otázka tedy zatím eh, nebyla projednávána. Byla tu otázka také od českého poslance na Budapešské memorandum z roku 1994. To je velmi osobní otázka pro mě, musím říci, protože já jsem byl jedním z vědnavačů Budapešského memoranda, já osobně. A mnohokrát jsem měl do Ženevy a měl jsem několik setkání s ukrajinskými diplomaty kdy mě žádali, zda je možné nám věřit. Když jsme tvrdili, když jsme jim říkali, aby se vzdali svých jaderných zbraní. A my jsme říkali, že se budeme maximálně snažit, aby vaše svrchovanost nebyla nikdy porušena. A tehdy měla Ukrajina třetí největší zásoby Eh, jaderných zbraní na světě, větší než eh, Čína, eh, Spojené království nebo Francie. Nechci, aby to znělo nějak právnicky, úzce, ale to memorandum bylo politickým závazkem prvního řádu. Nebylo právně závazné a to neříkám jako nějak snahu o únik, ale jako pra, bývalý pracovník amerického senátu, kde jsme se zabývali smlouvami a ve Spojených státech jasně odlišujeme závazky, které jsou právně závazné, to jsou smlouvy a politické sliby. A budapešské memorandum nebylo eh, tedy nástrojem, který by byl předložen Senátu jako právně závazný nástroj. Nicméně a to myslím se upřímně, brali jsme to velmi vážně a Clintonova administrativa to brala vážně a my, kteří jsme to vyjednávali, jsme to také brali vážně. A mysleli jsme to vážně, když jsme Ukrajincům řekli, pokud nastanou potíže, tak eh, my na to nezapomeneme. A my se maximálně snažíme Eh, skrze politické, ekonomické a také vojenské formy pomoci, abychom ukázali, že se držíme našich politických povinností, které plynou z toho memoranda a budeme tak činit i do budoucnosti. A minister Carter byl vyjednavačem eh, tohoto memoranda a je možné si přečíst velmi dojemné prohlášení o tom, jak pro něj je důležité osobně toto memorandum. Takže nejvyšší představitelé administrativy nezapomněli na toto memorandum, i když tedy není právně závazné. A e, ukončím tím, že si vážím odkazu na středisko excelence v Rize o strategické komunikaci. Je to e, velmi důležité té aktivum, kterým disponujeme a než vypukla ukrajinská krize před rokem a půl, tak to bylo skutečně velmi předvídavé a ty, to, co se zde vyvíjí, budeme používat a potřebovat do budoucnosti. Děkuji, Bobe. Pokusím se odpovědět na některé další otázky, které zde zazněly. A začnu otázkou korupce. Spojené státy a Evropská unie byly globálními průkopníky při prosazování transparentnosti právní státu lepší eh, veřejné zprávy a Evropská unie měla také měkké nástroje, které směřovaly k tomu, aby právní stát a zásady kvalitní veřejné zprávy se prosadily ve státech, které vstoupily do Evropské unie v posledních 20 letech a my jsme úzce spolupracovali s Ukrajinou, kde jsou, a s dalšími, kde jsou výzvy z hlediska korupce. A to, čeho jsme dostali zatím, není dostatečné, máme práci před sebou a můžeme řešit i další otázky a možná vést dialog o tom, co je třeba i v rámci Evropské unie v některých oblastech. A myslím, že je správné říci, že, že i Spojené státy mají vlastní problémy, když se podíváme na některé politické představitele, kteří byli obžalováni z korupce a z jiných trestných činů. Je to vlastně záležitost téměř každého politického systému a my to nechceme tolerovat. A mohu říci, že v posledním roce to byla oblast, kde jsme vedli intenzivní dialog mnohem více než v minulosti. A e, zástupce ministra Sara Soul a další vedli dialog a měli jsme rozsáhlé diskuse o tom, jak prohloubit naši spolupráci v oblasti boje s korupcí. To platí i o snahách, jak čelit propagandě ta strana, na které nezáleží na pravdě, má velké prostředky, mnoho peněz a také nakloněné publikum, které přijímá toto sdělení a má vlastně krátkodobou taktickou výhodu. A my jsme se již snažili dát dohromady prostředky a vytvořit kvalitní středisko strategické komunikace v Rize a je třeba také se snažit ve, vlastní, ve našich vlastních společnostech eh, čelit těm nejextrémnějším projevům propagandy. A eh, otevřenost eh, komunikace, svoboda projevu, to jsou hodnoty, které jsou cené a které je třeba prosazovat. Bezvýzový program je obtížnou otázkou a Nemělo by to být výrazem nějaké nedostatečné úcty k některým zemím a zahrnuje všechny země, které jsou blízkými spojenci Spojených států a kde máme také velmi úzké historické a rodinné vazby. A není to žádná forma projevu neúcty, ale z našeho pohledu jde o určité splnění požadavků tedy toho bezvízového programu. A musíme vytrvale spolupracovat s těmi zeměmi, aby byli schopni se zapojit do toho programu. A také jde o ochranu samotného programu. Protože eh, celá řada hlasů v americkém kongresu je velmi skeptická vůči bezvízovému programu z hlediska celosvětové bezpečnosti, ale věřím tomu, že se tím budeme i nadále zabývat a uděláme pokroky. Konečně otázka Syrie. Spojené státy se i nadále zavázaly k politickému řešení v Syrii, které by zahrnulo novou vládu bez Asáda. A je to samozřejmě složitá situace, zejména díky nástupu násilných extrém, extremistů al qaidi islámského státu a Spojené státy i koleční partneři eh, pokračují v boji. Spojené státy byly lídrem, jsme největším poskytovatelem humanitární pomoci, ale jsme zavázáni ke spolupráci s Evropou, abychom řešili i humanitární dopady této krize. A na tuto otázku nejsou bezprostřední a jednoduché odpovědi. Jsme přesvědčeni, že třeba globální politické řešení, které by přineslo stabilitu a mír, kterou si lidé v Syrii určitě zaslouží po těch tragických událostech posledních let. se ten doplňující otázku? Ano. Já bych rád řekl. Já jsem docela dobře uměl čínsky, ale to už je hodně dlouho. A myslím, že Spojené státy a Evropa sdílejí snahu vítají tedy prosperitu a větší vliv a větší odpovědnost Číny na světové scéně, ale také máme sdílenou odpovědnost zajistit, že nástup Číny bude probíhat mírově a nebude destabilizovat sousedství Číny a některé nedávné kroky v jeho čínském moři vyvolaly velké obavy ze strany sousedů Číny a ze strany Spojených států. To je pro nás důležité. A je třeba společně se přimlouvat za tedy mezinárodní systém, který bude vycházet z určitých eh, neměných zásad. A nejsem dostatečně informován o problematice, o které vy jste hovořila, ale obecně za to snaha Číny investovat v jiných zemích, pokud to probíhá řádně a je věc, je přirozenou eh, v součástí jejich eh, rostoucí úlohy na celosvětové scéně. A samozřejmě jde o také o okolnosti, jak se to děje. Bylo to poměrně vyčerpávající, pro, ale když dovolíte, Chtěla bych eh, položit snad jednu poslední otázku týkající se Kosova a západního Balkánu. Jaká jsou vaše očekávání eh, ve spolupráci s Evropskou unii, co se týče západního Balkánu? Eh, nasazení, zapojení NATO v Kosovu a také vliv Eh, evropských poslanců, kdy v samotném Kosovu je mise Evropské unie, která se velmi snažila eh, o to, abychom, eh, aby došlo k úplnému usmíření mezi všemi stranami. A na to má svou přítomnost a to je třetí síla, která zde působí. A je tu asi šest tisíc mužů a žen a my periodicky navštěvujeme naše vojska, jednáme o tom v sanatatické radě, o efektivitě e, této jednotky a operačním nasazení a pravidly pro, nas, pro činnost této jednotky. Také hodnotíme politický proces, do, do kterého jsme se pustili a další členské státy Eh, se na tom podílejí a některé státy musí doplňovat síly v jednotkách KFOR. A je třeba najít správnou rovnováhu na vojenské straně a i nadále cítíme odpovědnost s Evropskou unii i s dalšími státy. A současně musíme nalézt vlastně určitý konečný bod tohoto nasazení, které, které trvá řadu let. A podobně jako některé výzvy, kterým čelí aliance v Afganistánu, kde jsme byli schopni zajistit přechod od bojové eh, mise k pomocné a poradní eh, misi a podpůrné misi, tak eh, i zde věříme, že nastane situace v nepřivzané budoucnosti, kdy dialog mezi Kosovem a Srbskem bude ještě pokročilejší a aliance bude moci podniknout další kroky a sníží svou přítomnost v Kosovu. Další kolo dialogu na vysoké úrovni proběhne 23 června bude to klíčové jednání, zejména pokud jde o ambici Srbska zahájit první kapitoly jednání s Evropskou unii. Takže víme, od čtu běží. Dámy a pánové, jménem podvýboru SEDE bych ráda poděkovala oběma váženým hostům za vyčerpávající prezentaci amerického pohledu na cesty, jak posílit eh, spolupráci transatlantickou v oblasti obrany a bezpečnosti. Jsme snad nejlepšími partnery, jsme přesvědčeni, že je před námi ještě práce, jak posílit naše vztahy a chci také poděkovat členům delegace pro vztahy s USA a poděkovat předsedovi McAllisterovi a děkuji všem za aktivní účast na našem jednání. Yes, surely it concludes the... A to je také závěr jednání pod výboru SEDE. Naše další jednání bude 14. července a věřte, že to bude velmi zajímavé.